za přijatý. A nyní odpovědné orgány Francouzské republiky mě sdělili, že pan Thierry Cornier a paní Patricia Lalonde byli zvoleni za poslanci Evropského parlamentu a nahradí paní Sylvie Goulard a paní Marielle de Sarnes, a to s účinkem k 18. květnu 2017. Parlament bere jejich zvolení na vědomí a já přeji novým kolegům vše nejlepší do jejich další práce. Srdečně je vítám a budou plně požívat svá práva.